jmenování v usnesení zasedání Evropského parlamentu se přerušuje. Ti, co nepojedou do Bruselu příští den, přeji vám hezké prázdniny a tím končím zasedání.